Vážení kolegové, budeme pokračovat eh, v naší schůzi a jako další bych chtěl eh, zahájit projednávání bodu číslo 6, eh, výměna informací s Úřadem pro odhalování podvodu OLAF. Při této výměně názorů Jde o pravidelnou eh, činnost, která se koná na půdě našeho výboru. Máme tady pana Denolfa a další členy eh, dozorčího výboru OLAFu a to v poměrně citlivé politické situaci, která v současnosti panuje. Chtěl bych jako první přivítat pana Denolfa, pana Pignona a paní Chambry, dále pana Tebermanse. Je to v podstatě kompletní složení do, dozorčího výboru. My jsme tomu velmi rádi a jako na úvod bych chtěl ještě podotknout, že máme veřejné eh, zasedání. Chtěl bych říct několik slov k politické situaci, abychom všichni eh, vycházeli ze, stejné, ze stejného výchozího bodu. Není úplně běžné, aby člen Evropské komise oznámil svou rezignaci. To vůbec není, to se nestává každý den. A po jeho rezignaci se na veřejnost dostaly rozdílné interpretace toho, jestli ta jeho rezignace byla vynucená anebo byla dobrovolná. K tomu eh, teď na tomto místě nic říkat nechci, nicméně my eh, to my se na to díváme tak, že OLAF je úřad, který má na starosti ochranu finančních zájmů Evropské unie. A na neveřejném zasedání koordinátorů eh, se setkáme také s panem Kesslem, který bude mít příležitost vysvětlit eh, své stanovisko k celé záležitosti. Pan Kessler to již eh, učinil eh, mimochodem a na konci toho neveřejného zasedání se členy výboru pro rozpočtovou kontrolu jsme dospěli k výsledku, že bychom měli doporučit předsednictvu Evropského parlamentu za prvé umožnit vhodný přístup k té zprávě o tomto případu u Olafu a za druhé jsme doporučili, aby předseda komise Barroso v plénu Evropského parlamentu učinil prohlášení o k rezignaci tedy komisaře Daliho a konference předsedů Evropského parlamentu se držela eh, tohoto doporučení a napsala příslušný dopis eh, předsedovi komise Barozovi. Odpověď jsme teď dostali a ten eh, dopis jste dostali, tak abychom také ho mohli zohlednit eh, teď anebo na tom zasedání koordinátorů na konci dnešního dne. Myslím, že je běžné, že pokud eh, člen komise odstoupí, tak by potom přímo volení zástupci lidu měli mít možnost probrat s předsedou komise důvody, které k takové rezignaci vedly je potřeba ještě eh, věnovat pozornost eh, dalším okolnostem tohoto případu, ale kromě toho bychom měli samozřejmě diskutovat i obecnější eh, věci, které souvisí s popisem naší práce. Měli bychom hovořit například o statutu OLAFu. Tady jsou důležité dvě věci. Za prvé to, že OLAF vznikl z určité potřeby Eh, je to stanoveno institucionální dohodou, tak abychom eh, eh, měli efektivní nástroj boje proti korupci. To mm, bylo přijato v roce 99. Tím také měla být zajištěna nezávislost těch, kteří dohled, do, dohlížejí na boj proti korupci. Nicméně k demokracii také patří to, že podle zásad dělení moci a demokratické kontrole, je potřeba, aby i tento nezávislý úřad podléhal demokratické kontrole. To je princip kontrol a rovnovách a v tomto smyslu má dozorčí výbor OLAFu významnou roli. My jsme tedy velmi rádi, že jste tady dnes na naší schůzi a my si s velkou pozorností vyslechneme to, co v současnosti provádíte, jak eh, hodnotíte efektivnost vaší práce a jakou podporu očekáváte nebo byste si přáli od eh, parlamentu, tak aby eh, zákony Evropské unie byly prováděny co nejlepším možným způsobem. Takže ještě jednou vás tady vítám. A teď bych si dovolil předat slovo panu Denolfovi, předsedovi dozorčího výboru OLAFu. A... Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě mi dovolte poděkovat výboru pro rozpočtovou kontrolu, který vyhověl naší žádosti se zúčastnit dnešní schůze. Od okamžiku, kdy paní Grasle minulý duben navštívila naši dozorčí radu, se toho odehrálo hodně, jak víte. My jsme eh, trvali na tom, že bychom eh, byli jednou z institucí, která se sejde eh, s, předtím, než se sejde se sněmovnou lordů i s tímto výborem. Abychom naplnili monitorovací funkci tohoto výboru. Tento úřad pro potírání podvodu byl ustaven v rámci regulačního monitorování a v rámci e, vyšetřování. Tento výbor dohlíží nad e, řádným e, vyšetřováním v orgánu OLAF. A trváme na tom, aby generální ředitel plnil všechny své úkoly. Úkol výboru je podporovat práci OLAFu a dohlížet na to, aby vyšetřovací činnost OLAFu byla vykonávána na nejvyšší možné úrovni za dodržování lidských práv a základních svobod. Vykonává svůj úkol tím, že předkládá zprávy evropským institucím a tím, že předkládá stanoviska generálním ředitelům, tím, že předkládá námitky a stanovisky, stanoviska OLAFu, v okamžiku, kdy má za to, že je jeho stanovisko na místě. Dozorčí rada aktivně a pravidelně sleduje, jakým způsobem probíhá vyšetřovací činnost na úrovni OLAFu. A tím, že udržíme eh, toto úsilí, pokud jde o eh, průběh práce na nápadem našich případů, a v rámci spolupráce s generálním řediteli bude možné identifikovat jakýkoliv tlak, který by mohl eh, vést k poškození řádné činnosti OLAFu. Dozorčí rada přechází na výbor z vlastní iniciativy, chce vysvětlit problémy, s nimiž se potýká při výkonu své činnosti, zvláště pokud jde o řádné monitorování vyšetřovací činnosti na úrovni OLAFu. A generální ředitel nesouhlasí s právními pravomocemi eh, dozorčí rady. Už od počátku svého mandátu dozorčí rada se potýkala s potížemi, které se týkaly přístupu k případům tam, kde výbor musel provádět dohlížecí činnost nad činností OLAFu a generální ředitel OLAFu působil prodlení nebo dokonce upíral naší radě Eh, možnost přístupu ke spisům a argumentoval ochranou údajů. My jsme dlouze diskutovali s generálním ředitelem a chtěli jsme se dohodnout nad nějakým ujednáním, které by bylo v souladu s ochranou osobních údajů na úrovni Evropské unie. A je dobré poznamenat, že už v roce 2007 se to objevuje v našem stanovisku, cituji. Navíc bude ustavena metodika, která bude se stávat jednotlivých kroků, kdy se bude eh, řešit vyhovění žádostí k přístupu ke spisům. Musí to být dozorčí rada, která má rozhodnout o tom, jestli předchozí kroky byly dostačující k tomu, aby mohla vykonávat svoji činnost a naplnit své poslání zda bylo dostačující, jak byl poskytnut přístup ke spisu. OLAF má systém CMS řízení případů a často se odvolává nad, na eh, tyto předpisy, pokud eh, upírá výboru nebo radě přístup k těmto případům a k těmto údajům. Konec citace a podle jednacího řádu eh, dozorčí rady a podle dohodnutých ujednání s generálním ředitelem OLAFu platí, že výbor by měl dostat odpovědějící informace o jednotlivých případech, které se mají předávat soudním orgánům členských států a mělo by se tak stát alespoň pět dní před předáním těchto informací členským státům. Tato povinnost vyplývá z článku 11.7 nařízení 1073-99 dle výkladu eh, obecného soudu a výbor má mít možnost projednat procesní záruky a vyhodnotit stav dodržování lidských práv podle těchto poskytnutých údajů. Výbor jmenoval zpravodaje a má jmenovat zpravodaj v okamžiku, kdy je přístup k těmto informacím poskytnut. A prošetření eh, odpovídajícího vedení případu v tuto chvíli začíná. Na úrovni výboru se věc projedná a na dalším plenárním zasedání se řeší následující kroky. Tento poslední odstavec samozřejmě se týká případu, který je v tuto chvíli velmi široce projednáván. Dozorčí rada OLAFu je zásadním orgánem, který má provádět monitorovací činnost, vyšetřovací činnosti OLAFu, protože naprostá autonomie a nezávislost generálního ředitele OLAFu je v tuto chvíli uh, otázkou a dozorčí rada je jediný orgán, který může provádět tuto monitorovací činnost a já myslím, že je potřeba na toto upozorňovat. Dozorčí rada má vykonávat svoji činnost a aby tak mohla činit řádně, musí být naplněny následující podmínky. Za prvé, přístup ke spisům, kdykoliv má výbor za to, že je tento přístup nutný. To, potvrdil, to bylo potvrzeno, jak už jsem řekl, před tím obecným soudem. Za druhé, Olaf musí dodržovat všechny procesní postupy, včetně eh, toho, co je uveřejněno v eh, úředním věstníku. Za třetí, fungující sekretariát výboru. A nezávislost není zaručena, pokud generální ředitel může vyměňovat pracovníky dle svého uvážení a může snižovat stav z 8 na 6, což znamená snížení o 25 za čtvrté, kontrola rozpočtu ze strany výboru, včetně všech výdajů týkajících se sekretariátu. To znamená, že to by byla samostatná rozpočtová kapitola výdaje sekretariátu. A my spoleháme na Evropský parlament, že pomůže dozorčímu radě naplnit tyto podmínky to bylo oficiální přípis dozorčí rady. Já myslím, že je dobré, abyste o tom všichni věděli, že tohle je důvod, proč jsme vás požádali o dnešní setkání. Yeah. Thank you very much. Já vám děkuji, pane Denov, za prohlášení za dozorčí radu, za dozorčí výbor a v tuto chvíli předám slovo našim členům, paní Grasle. Děkuji, já jsem eh, zpravodajkou pro právní základ eh, Olafu. Jsem velmi ráda, že jste dnes mezi nás přišli. Děkuji vám za to. Ty věci, o kterých jste tady teď hovořil eh, veřejně, jsme už jednou probírali za zavřenými dveřmi a podle mě je neakceptovatelné, aby generální ředitel, který by měl být kontrolován, a to je vaším úkolem, my jsme si s ním dali velkou práci, abychom ho vybrali, a abychom mu vytvořili dobré pracovní podmínky, aby ty pracovní podmínky takto eh, selhaly. Naše politická skupina není ochotná to akceptovat. My jsme rok přihlíželi tomu, jak eh, to, co dlouhou dobu platilo, také u předchozího generálního ředitele eh, bylo podkopáváno ale já nejsem tedy ochotná to déle trpět. Byla bych ráda si také od ostatní kolegu, nejenom od, ode mě. Přišli jsme už o hodně času. A když se podívám na podrobnosti toho případu Dali, tak si myslím, že eh, by bylo dobře, aby vaše kompetence byly posíleny a ne oslabeny. Už eh, jsme eh, o tom začali hovořit. Například jsme předložili pozměňovací návrh v rozpočtu 2013, kde jsme prosadili, položku, která se týká um, právě toho dozoru, ale ten problém je samozřejmě hlubší. Když generální ředitel neakceptuje ta pravidla, která vy jste eh, přejali od svých předchůdců, protože vy jste samozřejmě sami nevymysleli, a ta pravidla, nebo tento jednací řád už by neměl platit, tak to podle mě eh, eh, mi přijde velmi zvláštní. Potom by byla velká chyba, kdybychom vaše pravomoci neposílili. Proto mám chci říci, že eh, ráda přijímám tuto hozenou rukavici, ale jedna věc je jasná. Komise a komisař Šemeta, který tomu všemu jenom přihlíží, jak se porušuje meziinstitucionální dohoda, tak to mi přijde všechno neakceptovatelné. Myslím, že byste měli správně vykonávat svou práci, měli byste mít eh, přístup k tomu case management systém. To bylo vždycky takto zamýšleno a nemyslím si, že eh, by to bylo vaše pochybení, ale musíte mít možnost vykonávat svou činnost a generální ředitel vám to neumožňuje. Není to žádný můj výmysl, je to to, co jste vlastně sám říkal. Já si myslím, že jinak je to plně neakceptovatelné my bychom měli, eh, a vy také, dohlížet na dodržování pravidla. Pokud ta vaše vlastní pravidla nejsou respektována generálním ředitelem, tak eh, si myslím, že je na čase se podívat i na tuto záležitost. Jsou to velmi zajímavé věci, které teď máme před sebou a které podle mě jsou velmi závažné. A protože ten případ Dali eh, pořád probíhá, tak asi není možné se k tomu nějak vyjadřovat. My vás určitě ještě někdy vyzveme, abyste nám podali zprávu o tom, co k tomu budete moci nebo nebudete moci říct, ale zajímalo by mě, kdy jste dostali zprávu o LAFu a k jakému, který, jakému přesně datu. A zajímalo by mě, jak eh, hodnotíte soulad s tím případem Franša Pik tam u eh, odstavce 164 najdeme to, že nařízení 73 OLAFu eh, že vyšetřování musí probíhat v součinnosti s eh, národními orgány, ale ne prostřednictvím telefonátu, že by vám někdo oznámil a řekl, že máte jet na Maltu, ale znamená to, že článek 13.5 ve vašem jednacím řádu musí být dodržován. Tedy jak přesně bude v takové záležitosti postupováno. A mě by přišlo důležité, abyste se vyjádřil k této otázce, tedy kdy jste s tím byli seznámeni a jakým způsobem jste eh, se tím zabývali a jak tedy potom byly ty informace předány členským státům, protože případ dali eh, nás všechny zajímá a tady sice, co vlastně smějí politici a co na žádném případě nesmějí. To, v tom by bylo dobře mít jasno. Děkuji vám za pozornost. Ano, to je naprosto klíčová otázka a já bych k tomu chtěl připojit jednu vlastní. V této souvislosti jsme si mohli v médiích přečíst, že výměna předsedy dozorčího výboru je s tím souladu a když jste dnes na tomto zasedání, tak byste nám mohl říci, jestli nebo potvrdit nebo vyvrátit tyto zprávy z médií, nebo byste nám mohl říci, jak probíhá ten eh, postup, tedy jaké lekce bychom si z toho měli vyvodit. Protože jde o to, že v těchto případech, pane Denolfe, o tom jste také hovořil, eh, jsou v právním základu obsažené určité lhůty a ty musí být dodrženy. A to tady hraje klíčovou eh, roli. Mohl byste možná na to zareagovat bezprostředně? Děkuji mnohokrát za tyto dvě otázky, pokud jsem to pochopil správně. V prvé řadě, první otázka. Ta se týká těch pravidel. My jsme řekli, že generální ředitel OLAFu nesouhlasí s, našemi, s naším vlastním jednacím řádem. Tam se totiž uvádí, že pokud jsme informováni o, ze strany OLAFu o určitém případu, tak musíme jmenovat zpravodaje, což jsme učinili. Musíme vyčkat, až se objeví zpráva zpravodaje, až bude na dalším plenárním zasedání eh, dozorčího výboru odprezentována. A to samozřejmě znamená, že nemůžeme v průběhu žádné informace uvolnit. A další plenární zasedání je 22. listopadu, to znamená, že v tuto chvíli probíhá tahle průběžná doba. Podle našich vlastních postupů, podle našeho vlastního jednacího řádu jsme uh, jmenovali zpravodajku paní Pignon, která zpracovává svoji zprávu, ale zatím neměla příležitost nám ji odprezentovat na plenárním zasedání. My musíme samozřejmě mít na paměti, že se tímto nezabýváme každodenně, že i se setkáváme pouze jednou za měsíc, to znamená, že musíme vyčkat, až se tato zpráva odprezentuje. A jak jsme se dohodli, tak do té doby nebudeme, ani nesmíme podle jednacího řádu uvolňovat žádné informace. Samozřejmě toho se nedrží pan eh, ředitel Olafu. To je první věc. Druhá věc je rezignace předchozího eh, předsedy výboru. My jsme měli na toto téma jednání v režimu in camera a nepochybně i parlament projednával tuto věc v režimu in camera. Musíme dodržovat to, co se míní režimem in camera. A my jsme k tomu začali zpracovávat eh, oficiální tiskové sdělení. Každý má právo vést určité jednání v režimu in camera a myslím, že v případě institucí je i postihnutelné zveřejně takové informace v režimu in camera. Ano, my samozřejmě budeme respektovat, že jsou určité věci, o kterých není možné diskutovat, eh, ale eh, až to možné bude, tak bude dobrou praxí, abychom vám dali potom příležitost eh, se k tomu vyjádřit. A já jsem také dostal signál, že pan Timmermans by eh, rád něco řekl. Thank you <coughs> very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem četl v novinách, zejména v německých, celou řadu Věci o důvodech pro moji rezignaci z postu předsedy. Musím říct, že ty informace jsou naprosto nepodložené. Já jsem byl šokován, když jsem si četl ty údajné důvody. Mohu jen říci, že my, jakožto dozorčí výbor, jsme předložili prohlášení proti tisk, v němž se říká, že jsem rezignoval na post předsedy z osobních důvodů. Já eh, preferuji udržet se tyto důvody v osobní rovině, takže prosím vás, a nejsem připraven zacházet do jakýchkoliv diskusí v této věci. Doufám, že proto budete mít pochopení a respekt. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Zahoji opět diskusy. Další na seznamu je kolega Jens Gajar. Prosím. Ich habe äh, dich zuerst gesehen. Okay. Jsem viděl první, jako první o tebe. Samozřejmě, že je asi nezbytné, abychom tuto diskuzi jednou vedli. Ale mně záleží na tom, abychom od sebe oddělovali věci, které spolu nesouvisejí. Máme uzavřené zasedání s generálním ředitelem. Měli jsme uzavřené zasedání s generálem, generálním ředitelem Kesslerem ve Štrasburku a já se pokusím teď interpretovat ten výsledek. Byla tam jedna skupina poslanců, kteří měli pocit, že Dali je nevinen a potom tam byla druhá skupina, která si myslela, že Dali je e, vinen, ale ani jedna z ta skupina neměla nějaké doklady pro to své trzení. Kromě toho, že z novin věděli, že v Olafu proběhlo vyšetřování, jeho výsledky byly předány malckým úřadům. Um, Samozřejmě, že nějaký výrok o vině tady eh, není na místě. A eh, jeden poslanec říkal, že bude potřeba se podívat na to, co s tím udělají malcké orgány. Druhou stranou toho postupu je disciplinární řízení, které zahájil předseda komise. A druhá polovina poslanců se říkala, že Olaf eh, si to celé vymyslel. Ale až dosud nevíme, kdo má vlastně pravdu jestli dali ve smyslu té žaloby podle malckého práva, eh, bude eh, vinen nebo ne. A na tom zasedání koordinátorů ještě bylo řečeno, že my eh, vůbec něco takového nemůžeme posuzovat. Na jakém základě? Nemáme k dispozici nic, jiného než eh, zprávy z novin a, a informace, které nám byly předány panem Kesslerem. A to jediné, o čem se vlastně teď můžeme bavit, je, jestli předseda komise Barozo přiměřeně použil ten disciplinární rámec, který eh, eh, on inicioval. O tom se můžeme bavit s Barozem. A v kontextu nebo v rámci toho kontextu eh, jsem také přednesl požadavek, že bychom rádi získali eh, vhled do těch eh, podkladů, které má Olaf, i když asi z toho moc nevyjde najevo. Nejsme ani advokáti, ani policisté, ani státní zástupci. a z toho titulu nevím, jak to správně pozvat, proto mi chybí odborné zkušenosti ani, proto jsem nebyl volen. Nám jde o to, abychom přeskoumali rámcové podmínky, které eh, platí pro práci pracovníků OLAFu a samozřejmě i ty podmínky, které máte eh, eh, ke své práci vy a z toho bychom měli vyvodit potom nějaké hodnocení. Teď tedy diskutujeme o dvou věcech, jestli jsem to správně pochopil. První věc je ta, jestli eh, Olaf může přiměřeně celé věci pracovat. Eh, teď mám na mysli eh, dozorčí radu. Pan Detlef nám teď říkal ty důvody, proč to tak není. O tom se samozřejmě můžeme bavit, protože víme, že Olaf má určité funkce, ty jsou definované. A pokud eh, nám tady kolegové z dozorčí eh, rady eh, říkají, že základy pro jejich práci nejsou na místě, že nejsou k dispozici, tak se o tom můžeme bavit. Ale varoval bych předtím, abychom to směšovali s případem Dali. To by potom bylo velmi nepřehledné. To by získalo potom druhou dimenzi. A k té se nemůžeme vyjadřit, protože nemáme informace o podstatě věci. ta varianta Kessler, vlastně to předání těch eh, dokumentů eh, tři dny před tady tím, když to bylo postoupeno valským úřadům, eh, v nařízení je Shell Inform, tedy bude informovat, generální ředitel bude informovat, to on udělal v tom rozsudku je také, že má informovat ty orgány před eh, tím, než to bude zveřejněno. Je otázka, jestli to má udělat tři dny nebo pět dní předem. A proto bych velmi naléhavě radil, abychom z toho vynechali, případ dali z této naší diskuze. A po uzavření svého projednání potom dozorčí rady nám sdělí eh, svůj výsledek. Eh, na to se s napětím počkám. A trestně, nebo orgány činné ne trestním řízení na Maltě potom eh, rozhodnou o vině nebo nevině a za druhé, jestli to disciplinární řízení bylo přiměřené nebo ne. O tom se můžeme bavit eh, s předsedou komise Barozem. Ale dnes bychom měli diskutovat pouze o tom, kde eh, vidí eh, dozorčí rada problémy ve svém interakci s generálním ředitelem Kesslerem, eh, jaké jsou vaše stížnosti na něj, co my s tím můžeme dělat. To jsou témata, o kterých bych se s vámi dnes odpoledne rád bavil. Ale velmi naléhavě bych apeloval na to, abychom z toho vynechali případ dali. Děkuji, pane Gajere. Kolega Mulder je další na řadě. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že tady jde o dvě věci. Za prvé máme nařízení, v němž je obsažen popis úkolů dozorčího výboru. Slyším zde, že dozorčí výbor není zcela spokojen se způsobem, jakým může fungovat. Je to případ eh, dvou, ne dvou osob, ale eh, OLAFu samotného a dozorčího výboru. Eh, byl bych přivítal, kdyby dnes dorazil také ředitel OLAFu, eh, tak aby mohl rovnou zareagovat na informace a obvinění, která zde dnes vznesly eh, členové dozorčího výboru. Zatím známe pohled pouze jedné strany. On patrně někde dorazí. Myslím, že musíme v každém případě si vyslechnout obě strany v té věci, proč vám ředitel OLEFu nedává eh, dostatečný prostor pro vaši práci, jak říkáte. Dále k případu Dali. Um, jakmile se tato zpráva objevila, žádali jsme o interview s ředitelem OLAFu, já jsem tomu byl přítomen eh, a musím říci, že ta situace se mi příliš nevyjasnila tímto setkáním. Hlavní věc, eh, ne, nevím zda, ne, nevím zda to je možné změnit, ale zpráva OLAFu není veřejná, dokonce není eh, možné jim k dispozici ani v důvěrném režimu. Mě by zajímalo, zda dozorčí výbor má přístup k této zprávě a zda eh, může našemu výboru eh, sdělit, zda ty závěry jsou v podstatě správné či nikoli. Problém je ten, že pokud to předáte úřadům na Maltě, tak eh, jakékoliv soudní řízení může trvat velmi dlouho, ale my eh, k tomu musíme přistupovat jako k politické záležitosti. Eh, jednomu komisaři zamával na rozloučenou předseda komise, my musíme posoudit, zda to bylo přiměřené, či nikoli. Nemůžeme čekat dva, tři roky, než doběhne soudní řízení. Musíme to posoudit a musíme také posoudit kandidaturu nového komisaře v nadcházejících týdnech za Maltu a potřebujeme, potřebujeme mít eh, jasno v tom, zda ta rezignace pana komisaře Dalího byla rozumný přiměřený krok či nikoli. Takže jsme opravdu v nešťastné situaci, že máme eh, eh, ředitele Olafu a nemáme nic od dozorčího výboru, pokud vím, který by měl posuzovat působení Olafu a budeme muset čekat velmi dlouho, než doběhne soudní řízení. Takže já bych opravdu přivítal, kdybychom se mohli dozvědět o něco více o té samotné zprávě OLAFu. Děkuji. Děkuji, pan Denov chtěl bezprostředně zareagovat. Děkuji mnohokrát za váš dotaz. No, myslím, že tady vlastně padly a zazněly dva dotazy. Nejprve to, že generální ředitel Eh, tu není přítomen a nemůžeme eh, jej tady, eh, nemůžeme tady konfrontovat náš pohled s jeho názorem. Mohu vás ujistit, že to není poprvé, kdy o tom diskutujeme. My jsme to, my to, my to s ním projednávali v plnosti tento problém. Psali jsme mu dopisy, trvali jsme na zlepšení spolupráce, jednali jsme s ním a dospěli jsme do k určitému moru vivendi, pokud je o naši metodu Eh, fungování metodu práce, ale myslím si, že stále podmínky nejsou vyhovující pro to, abychom mohli vykonávat svou činnost. Zejména eh, počet zaměstnanců, jak zde zaznělo, zdaleka není dostatečný. Opět musíte mít na paměti, že nás pět eh, nepracuje na plný úvazek v dozorčí radě. Potřebujeme podporu zaměstnanců, kterých musí být a ti zaměstnanci musí dostatečně nejenom z hlediska svých kompetencí, ale také co do počtu. Takže to je eh, jeden, jedna část té otázky. Dále eh, k případu Dali eh, pan Kesser tady uvedl, já, to je jeho rozhodnutí o tom podat zprávu. On řekl, že když doběhlo jeho šetření, když se rozhodl předat tu věc vnitrostátním orgánům, tak, jak jsem řekl, my, a to je náš interní postup, my jsme v takové pozici, že náš zpravodaj stále, zpravodajka respektive stále tento případ e, přeskoumává, musí nejprve podat zprávu našemu e, plénu, které zasedne 22. listopadu. Nicméně, myslím, že je velmi důležité vědět, eh, a možná zde došlo k určitému nedorozumění, nepochopení, my, jakožto rozhodčí výbor, nejsme soud, nemáme jakoukoliv pravomoc posoudit, zda v obsahové rovině tento případ zpracovaný OLAFem, eh, odpovídá či nikoli. Eh, naší funkcí je monitorovat eh, vyšetřovací činnost a to podle nejvyšších standardů a při dodržování lidských práv a základních svobod. A dokonce u této poslední oblasti, u tohoto posledního aspektu, to nevypadá úplně optimálně podle toho, co si pan Kessler myslí o naší spolupráci. Děkuji. Pan, pan jako další. Děkuji. Já nechci opakovat to, co už tady zaznělo, mohl bych eh, souhlasit eh, s mnohým z toho, co říkala paní Gresle. A také eh, bychom se mohli vrátit k tomu, co říkal pan Gajer. Já si myslím, že případ Dali má přirozeně vliv na to, jak jsou prováděny kontrolní funkce výboru. Protože tady vyvstává otázka, jak funguje spolupráce mezi dozorčím výborem a generálním ředitelem. Jestli je to konfliktní spolupráce, nebo ta spolupráce je účinná, jestli se eh, eh, partneři schovávají za paragrafy, nebo jsou schopni spolu na něčem eh, spolupracovat. A na to se chci zeptat, jak Eh, vypadá ta spolupráce mezi vámi jako kontrolním orgánem a generálním ředitelem samotným? Má to nějaké závažné dopady na třeba projednávání tohoto případu, nebo eh, jsou ty problémy už eh, delšího hrázu? A pak se chci zeptat na personální obsazení a na to, jestli vás je dostatek. Vy jste nám nejmenoval konkrétní počet členů, abyste mohli přiměřeně vašim úkolům vykonávat vaše kontrolní pravomoc. Kdo na to může odpovědět? Pan Denov? Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za ten dotaz. Skutečně spolupráce s OLAFem by mohla být lepší. Pokud je o případ Dali, hovořiteli o pracovní metodě, o tom, jak musíme fungovat, případ Dali je pouze jedním případem, který není eh, získal větší prostor v médiích, ale my jsme jednali i o dalších případech. Eh, úvodem doufám, že si ještě vzpomenete, jsem řekl, že jsme se poprvé setkali v Dubnu. Byli jsme jmenováni začátkem roku a už v Dubnu jsme měli problémy ještě předtím, než vůbec případ Dali vznikl. Případ Dali samozřejmě eh, souvisí s tou spoluprácí, ale rozhodně to Eh, nebylo to, co eh, ten eh, spor spustilo. Je to jeden z případů, ale je zde celá řada případů, kde se domníváme, že spolupráce je nedostatečná. Pokud je o lidské zdroje, velice rád to zareaguji. Skutečnost je taková, že my, jakožto dozorčí výbor, bychom rádi hovořili do výběru zaměstnanců. Rádi bychom věděli, kdo pro nás pracuje, co je to za lidi. Počítalo se eh, s osmi ekvivalenty eh, plných pracovních úvazků a začátkem roku bez konzultace s námi se generální ředitel rozhodl to snížit z osmi na šest nikoli ekvivalentu plných úvazků, ale šest lidí. Je šest lidí na všechnu naši práci to zdaleka nestačí. A proto trváme na tom, abychom měli samostatnou eh, položku v rozpočtu, tak abychom do budoucna mohli sami rozhodovat o eh, náboru zaměstnanců, tak bychom měli kompetentní lidi, abychom také mohli eh, nabírat řádným způsobem. Jsme nominováni třemi institucemi. Pokud se objeví volné místo, musí být otevřeno uchazečům ze všech tří institucí, tak jak to fungovalo v minulosti. Chcete někdo doplnit? Pan Beš například? Tady na tom vidíte, že nám vzali čtvrtinu mm, našeho personálu, ale v jednacím řádu je například uvedeno, že naše stanovisko, že pro naše práci potřebujeme mít eh, určité personální vybavení a to nemáme. To všechno se ovlivnit také e, prostředky, které nám buď někdo dá nebo nedá na to, aby ta kontrola mohla probíhat. Chtěl bych se na vás obrátit se žádostí, abyste se podívali to, co se dělá s těmi prostředky, které vy jste schválili na náš provoz. Jak se to opravuje a jak to bude i v budoucnosti, protože za pár měsíců e, tady můžeme si zopakovat to samé, pokud s tím něco neuděláte. A pane předsedo, ještě vám eh, můžu něco říct k roli eh, našeho dozorčího výboru. Když jsme na začátku měli diskuse o tom, jak bychom mohli dospět k nezávislému úřadu, nezávislému OLAFu, to byly diskuse v roce 1998-1999, jsme se dostali k bodu, kdy komise říkala, že chce nezávislý úřad, ale e, začátek a konec budeme stanovovat my. parlament říkal, že to ne, eh, že to dělat nebude, nebude dělat komise, ale že to musí být ten nezávislý generální ředitel, který bude zvolen společně třemi in, in, institucemi. V tom byl velký rozdíl. A teď vám asi nemusím vysvětlovat, co to může v případě dali znamenat, pokud komise proti jednomu ze svých členů začne zahájit nějaké řízení. Potom ta otázka nezávislosti je jako jakési varovné znamení na zdi. Potom může někdo mít skutečně pochybnosti o tom, jestli eh, Olaf to vyšetřoval správně, jak dlouho to trvalo od podání eh, toho podnětu až k eh, žalobě, jak dlouho to trvá normálně, všechny ty věci. A co se potom stane na závěr s těmi výsledky, jestli se toho někdo drží. A jak říkal pan předseda, my rozhodně nejsme žádný soud, ale měli bychom se dívat na to, jak to funguje a musíme potom konstatovat, jestli tyto, tato nezávislost zajištěna byla nebo ne. Protože eh, to není potřeba ta nezávislost k tomu, aby vyšetřoval tabákové koncerny, ale potřebujeme k tomu, aby ta nezávislost platila ve vztahu eh, interním, když dojde k nějakým problémům v rámci instituce, protože a k tomu potřebujeme nezávislý dozor, protože pokud ten existovat nebude, tak eh, Eh, vlastně bychom byli úplně zbyteční a mohli eh, byste nás úplně zrušit a tím by se také ušetřilo několik tisíc euro, které na tu naši činnost jdou. Takže potom by ta nezávislost byla jakoby eh, stažena. U těch checks and balances se na to musíte také podílet vy, protože instituce jsou tři, kterým OLAF patří, nejenom ta jedna která eh, neaktivně vystupuje. A já jsem rád, že jste se do toho zapojili a byl bych velmi rád, kdybyste to dále sledovali. Ještě jednou opakuji, potřebujeme mít právo na to, abychom se mohli vyžádat jakékoliv dokumenty. Můžu vám ukázat, co jsem třeba dostal. Toto je sdělení o nějakém vyšetřování tady je více černé barvy než bílé. Z toho nic to si tady můžu vyvěsit kdekoliv, protože tam prostě nic nenajdu. To musí být jasné. Pokud chcete nějaké výsledky od našeho výboru, tak se musí zajistit, abychom měli přístup neomezený a bez jakýchkoliv podmínek k těmto uh, dokumentům. Jinak to nemůžeme, na to, jinak na to nemůžeme dohlížet. A nemůže nikdo rozhodovat o tom, k čemu my přístup uh, eh, být, budeme mít, a nebo ne. A na to byste se měli podívat, až budete hovořit o reformě nařízení o OLAFu protože i to se tam musí dostat. Například také otázka, a i tady nám ten případ ale něco napovídá, aby to, eh, aby eh, dozorčí eh, rada se nedostala k těm dokumentům teprve v okamžiku, kdy jsou předány národním orgánům, protože potom to může trvat hrozně dlouho. Je dávalo by smysl, aby proto byla jasná pravidla, aby tomu došlo ještě předtím. A samozřejmě máte kdekoliv eh, možnost si požádat náš výbor o stanovisko. A k tomu bych mohl ještě dodat následující. Pokud by to nebylo eh, splnilo, tak je potřeba si ujasnit, kdo je pachatel a kdo je obětí, protože oběťmi v tomto případě budou eh, daňoví poplatníci. Franče Bick rozsudek Frančebik to jasně eh, vymezil. A my jsme si toho případu byli velmi vědomi, když jsme eh, jednali o tom probíhajícím řízení. Už nechci říkat nic dalšího. Děkuji, pane Beši. Teď jste velmi angažovaně eh, se k tomu vyjádřil. A pokud se máme vrátit k podstatě věci, tak vystává otázka, jestli opravdu obecně to má být tak, že někdo má poslat o tom, jestli eh, vám eh, umožní přístup k dokumentům a, a nebo ne. Vyjářil jsem se jasně? Pane Denolfe, mohl byste Eh, mohu to chápat tak eh, správně, že dozorčí výbor jako celek, jako gremium, může eh, získat náhled kompletní do výsledků vyšetřování OLAFu a může se stát, že ten vám bude odepřen Herr Timmermans. <clears throat> Eh, Pane předsedo, možná, že i já bych to mohl něco říct, ale řeknu to anglicky, to je pro mě jednodušší. Wir haben während den ersten Sorry. Wenn ich Deutsch höre, dann the first eight months, uh, so to say. To znamená do konce září já se nepamatuji přesně datum, ale někdy na konci září byla situace taková, že jsme neměli dostatečný přístup ke spisům. Žádali jsme o přístup ke spisům a ve chvíli, kdy jsme požádali o přístup ke spisům, tak, tak uh, tento přístup byl poskytnout, ale pozdě. To bylo naprosto neuspokojivé. My jsme se diskutovali s generálním ředitelem, vyjádřili jsme naši nespokojenost Poslali jsme mu dvakrát dopis, v kterém jsme konstatovali, že pokud bude situace trvat, takže nemůžeme být nadále odpovědní za eh, naše eh, výsledky, protože nemůžeme odvádět naše práce a budeme se muset obrátit na instituce, abychom vysvětlili situaci. Od té doby došlo k určitému zlepšení v této věci. A to tak, že v tuto chvíli eh, platí písemné pracovní ujednání, o němž hovořil náš předseda. To se opírá o návrh dohledového orgánu pro ochranu osobních údajů, jelikož eh, kolize spočívá v rozsahu ochrany osobních údajů, který je třeba dodržet. Je to tedy právní problém. A my v tuto chvíli máme pra- pracovní metodu, která se stává ze tří kroků a poslední krok spočívá v tom, že ve chvíli, kde nedostaneme odpovídající informace v prvních dvou krocích, tak můžeme žádat o neomezený přístup ke spisu. A tam stále ještě existuje určitý spor s generálním ředitelem, jelikož on se domnívá, že musíme předložit odnění pro žádost. A on má možnost zamítnout tuto žádost. Pan Denov už citoval co o tom řekl Evropský dohledový orgán pro ochranu osobních údajů. A pokud podle našeho názoru je potřeba získat neomezený přístup, tak máme tento neomezený přístup získat. Zde jsou určité rozdíly názorů, ale je potřeba říct, že obecná situace, která panuje, je taková, že je uspokojivější, než byla v minulosti. My jsme dostali odpověď ne. Nicméně, to se stalo, ale nicméně eh, je zde určitý prostor pro jednání. Nelze však říci tedy, že situace je tak špatná, jako byla v posledních měsících. Děkuji. Pan Denov, prosím. Já k tomu mohu doplnit to, že skutečně platí, že v tuto chvíli projednáváme ujednání ohledně dvou prvních kroků což je věcná záležitost. K třetímu kroku. Eh, zde je důležité, co říkal Herbert. To začernění určitých pasáží je někdy neuvěřitelné. Někdy si s tím opravdu nevíme, co počít. Já jsem měl na toto téma debatu včera s generálním ředitelem a on říkal, no, ta jména a názvy společnosti musí být začerněny. Zbytek však začerněn být nemusí. A vy si neumíte představit, co v tuto chvíli se začerňuje. Takže když se vrátím k posudku Evropského dohledového orgánu, tak zde se uvádí na té stejné stránce pouze v případě, eh, že se ukáže, že k monitorovací činnosti je přístup k informacím nedostatečný a, a ukáže se, že eh, ze strany OLAFu by se jednalo o neúměrnou činnost, pokud je o výběr příslušných informací, tak může mít eh, monitorovací výbor neomezený přístup. To znamená, má se nám důvěřovat, není potřeba nic začerňovat. K tomu se opět vracíme. Ono to nefunguje, není to dostatečně hladký průběh, nemáme ani situaci takovou, že bychom mohli odvádět dobře naše práce a byli jsme jmenováni ze strany tří institucí, takže taková je situace. Děkuji. Děkuji, pane Denov. Pane Himemane, vy jste poskytl velmi zajímavé, důležité informace. Já to shrnu. Chápeme tedy, že máte za to, že spisy, eh, které přicházejí, přicházejí pozdě, informací není dostatek. A otázka, kterou musíme prošetřit, je otázka týkající se ochrany osobních údajů. Já jsem to zatím pochopil tak, že dozorčí výbor je nedílnou součástí celého OLAFu. Takže když OLAF dostane údaje, tak dozorčí výbory by je měl dostat taky, protože vy máte povinnost mlčenlivosti tak jako tak. Možná je tam však právní problém, který budeme muset prošetřit. Pane Timmanci, vy jste říkal, že tomu tak úplně není, že? Já jsem na toto téma měl dlouhou debatu s dohledovým orgánem pro ochranu osobních údajů před několika týdny a bylo mi vysvětleno, já jsem si to potom ještě ověřil i v textu, že to opravdu platí, co mi bylo řečeno, že i v rámci instituce či orgánu, když probíhá zaslání informací v rámci pravidel nařízení, což je něco, čemu říkáme princip eh, v případě potřeby. Když se podíváte třeba na to, co se děje na DigiCom, pa- patříte-li pod DigiCom, tak máte přístup do uh, spisů v oblasti soutěžního práva. A zbytek je chráněn ochranou osobních údajů. To znamená, že to, že my jsme výbor, ať už jsme vnější nebo vnitřní orgán OLAFu, to je zajímavá diskuze, ale na to nemáme čas, ale patříme pod OLAF, což znamená, že jsme orgán, kdy dochází k eh, poskytnutí a zaslání informací v rámci instituce, v rámci orgánu. O to zde jde. Děkuji za vysvětlení. Já myslím, že tento princip nikdo nespochybňuje. Já bych eh, chtěla říct něco právě k té otázce ochrany osobních údajů, protože to evidentně neplatí pro generální sekretariát Evropské komise. Pane Timmermans, jak se může stát, že OLAF systematicky posílá generálnímu ředitelství všechny ty materiály? My jsme o tom diskutovali, protože to podle nás porušuje mm, příslušné zásady. My si myslíme, že to souvisí s tím, že generální ředitel rozhoduje o tom, co se mu hodí do krámu a co ne. Myslím, že je potřeba zabránit tomu, aby někdo skutečně rozhodoval o tom, že někdo může dostat tyto materiály a tyto ne. Já nejsem ochotná to tolerovat. Já si vědomuji to, co říkáte, že ochrana osobních údajů je vždycky problém, ale komicky to není problém úplně pro všechny. A to, co jste říkal, při předávání těch zpráv o vyšetřování. Na to jsme se už jednou dívali a já rozhodně nejsem připravená se eh, nechat tady eh, brzdit nějakými eh, argumenty, protože a nemám to samozřejmě, nemám to, nemíním to osobně vůči vám. Děkuji. Já jsem nechal paní zpravodajku se k tomu vyjádřit a teď je na řadě paní Pignon a potom paní Andreasen. Děkuji, pane předsedo. Já se nechci vyjadřovat k stavu toho případu, o kterém tady byla řeč, ale chtěla bych se vyjádřit k tomu, co tady zaznělo. My jsme toho názoru, že základní otázkou je určit, jaké informace potřebujeme, abychom mohli důkladně a kompletně provádět náš mandát, což je kontrolovat, hodnotit způsob, jakým eh, je tato funkce vykonávána. Posoudit nestranost, eh, účinnost a také dodržování eh, všech těch administrativních postupů a jestli jsou dodržována i základní práva a procesní záruky. Pro nás je evidentní, že vykonávání této kontroly se vyžaduje také přístup k informacím. A to do té míry, kterou my považujeme za nezbytnou, abychom to mohli vykonávat eh, správně. Což znamená, že my máme zodpovědnost za naši práci, ale ne vůči kterým řediteli Olafu, ale vůči institucím, které nás jmenovaly. A je nám jasné, že my nemůžeme diktovat eh, tomu, koho kontrolujeme, způsob, eh, jakým, jakým nám má zjednat ten přístup. Ty zásadní informace se dotýkají právě těchto otázek, o kterých tady byla řeč. Děkuji vám, eh, paní Pino. A další na seznamu řečníku je paní Andreasen. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Pane Denaufe, vy jste hovořil o tom, že pan Kessler nedodržuje vaše vlastní pravidla. Můžete prosím vysvětlit, jak jste tato pravidla vytvořili? Mě by zajímalo, jestli ta pravidla jsou možná třeba v rozporu s nařízením o OLAFu. Mně se zdá velmi podivné, abychom byli součástí procesu při zpracování nařízení OLAFu a nebyly už součástí procesu ohledně nastavení interních pravidel. Tak by mě zajímalo, jak se tato pravidla nastavuje, jestli mohou být případně v rozporu. Také mě zneklidňuje to, jak by vás pan Kessler mohl blokovat ve věci navýšení stavu pracovníků. Říkáte, že nemá on dostatek pracovníků ve vyšetřování, anebo vy jako dozorčí orgán nemáte dostatek pracovníků. Pokud se jedná o vás, tak to asi nebude pan Kessler, který vám má dávat možnost navýšit stav. Je to Evropská komise, která drží v rukou rozpočet, takže já nevím, o čem zde hovoříme. Upřesněte to, prosím. V jakých případech vám může pan Kessler říci, že nemůžete navýšet stavy? Já myslím, že je to Evropská komise, která zde sehrává svoji roli, co se týče navýšení stavu. Pokud jde o případ Dalí, tak zde sehráváme jedinou roli a to je zajistit, aby OLAF dodržoval postup. My nemůžeme vstupovat do vašich vlastních konfliktů. My zde máme vyhodnotit, zda Olaf dodržoval vlastní postup. My nemáme soudit Dalího. Pokud chceme zjistit, jestli jeho rezignace či pozastavení činnosti eh, byla na místě, tak bychom měli požádat eh, kázeňský orgán Evropské komise, který by měl do toho vstoupit. My zde nemáme s vámi řešit eh, kázeňské řízení. Pokud jde o nezávislost OLAFu, tak už mi je dlouho jasné, že OLAF nikdy nebude tak nezávislý, jako se říká ve zprávě Evropské komise. Já myslím, že víte, o čem mluvím. Je to záležitost stará deset let. Děkuji. Děkuji, paní Andreansen. Pan Denauf, prosím. Já k tomu mám čtyři věci. Nezávislost Olafu je první věc. Poslední vaše připomínka. Nezávislost Olafu je samozřejmě velmi složitá věc. Je složité zajistit, aby Olaf byl zcela nezávislý. Je třeba na to dohlížet. A to se týká pracovníků OLAFu, jak administrativních pracovníků, tak jiných pracovníků. A ty jsou pod dohledem komise. Vyšetřovací činnost OLAFu, ta je pod dohledem pouze dozorčího výboru. To musí být jasně řečeno. To znamená, že my musíme být schopni vykonávat naše práce dobře. A my jsme jmenováni třemi institucemi. Jsme experti v našich oborech. To znamená, že máme odborné zázemí k tomu, abychom mohli odvádět svoji práci, pokud budeme mít k dispozici příslušné podmínky. Pokud jde o případ Dali, tak já vítám váš postřeh, je to správně, je to na místě. A pokud jde o navýšení stavu, což je vaše druhá připomínka, tak zde je situace taková, že stavy navyšuje OLAF. Je to složitá situace, co se týče dozorčího výboru. Možná to bude znít jako vtip, anebo pro Brity to bude znít něco jako kriket. Eh, pokud, eh, pokud jste uvnitř, tak jste uvnitř, pokud jste vně, tak jste vně. A pokud jste v OLAFu, tak do něj patříte. A tohle je potřeba ujasnit. To je velmi důležité. Není to kriket. Navýšení stavu je součást OLAFu. OLAF má 500 pracovníků. Nás bylo 8, v tuto chvíli nás je 6. Ale ne 6 na plný pracovní úvazek. Nás je 6 a měli bychom mít 8 lidí na plný pracovní úvazek. To znamená, že tohle by měl být náš rozpočet a to je součást naší stížnosti. My žádáme o to, abychom měli vlastní rozpočtovou kapitolu, abychom dostali peníze na to, abychom mohli mít ekvivalent osmi pracovníků na plný pracovní úvazek. A je to generální ředitel Kessler, který o tomhle rozhoduje. A on může rozhodnout o odvolání člena, kdykoliv se mu zlíbí. Může jej nahradit. A tak to taky činí. My můžeme eh, podat odpor proti takovému rozhodnutí, ale to je tak všechno, co s tím můžeme udělat. A pak první připomínka, která byla asi nejdůležitější, ta se týkala vlastních pravidel, to znamená našeho jednacího řádu. Byly zpracovány předchozím výborem v roce 2011 a upřímně řečeno, já z toho mám dobrý dojem. Podle mého názoru a podle mých poznatků jsou tato pravidla velmi dobře nastavena, velmi dobře zpracována byla totiž odvozena od nařízení. A všechno, co se v těchto pravidlech nachází, se opírá o nařízení 1073 a předchozí dozorčí výbor zaslal jednací řád všem třem institucím. A nepochybně tyto tři instituce si prostudovaly jednací řád a nebyly k tomu žádné námetky. Navíc se jednací řád objevil v úředním věstníku Evropské unie. Já nerozumím však tomu, že generální ředitel už tu dobu vykonával svoji funkci a pokud s, těmi, s tím jednacím řádem nesouhlasil už tehdy, což mohl, tak eh, proč tedy nereagoval už tehdy a nevyjádřil svůj nesouhlas? Děkuji. Dalším na řadě také posledním, kdo se přihlásil o slovo, dokud, pokud jsem tedy někoho nepřehledl je kolegyně Gressle. Děkuji, já se omlouvám, ale musím ještě se vrátit k dvěma nebo třem věcem, které tady zazněly. Jen si otázka to jakým způsobem je zacházeno o dozorčí radu a jaké pracovní podmínky má, to je pro mě ta nejdůležitější otázka. A to je také smysl našeho dnešního setkání. To, co je pěkné na tom případu dali, je to, že to je vlastně jediný případ, který nám je znám. Což znamená, že my tady teď máme eh, obrovský informační deficit a nejzajímavější na celém případě je to, že z čista jasná vyvstávají otázky, které se dotýkají eh, postupu v rámci OLAFu, tedy jestli je to zorchestrovaná porážka, jestli je to tedy útok, nebo eh, jestli tady Olaf něco kryje nebo nekryje, a nebo eh, jestli to je jenom kouř bez ohně, nebo kouř i s ohým, ohněm. To jsou podle mě nejdůležitější otázky, které se bezprostředně dotýkají postupu a jakým jsou aplikovány tyto postupy v rámci OLAFu. 20 minut po setkání, které jsme měli na výboru, Eh, potom eh, vyšlo tiskové sdělení a tam je uvedeno, že, že v tomto okamžiku se zdá, že tato situace nebyla zvládnuta generálním ředitelem Olafu a předsedou komise a vystává otázka, jestli to bylo nějaké spiknutí. Čím chci říct, že to je důvod, proč náš eh, předseda, předseda naší politické skupiny se eh, nenechává strhnout takovýmto tiskovým prohlášením. A chtěla bych ještě připomenout, že jsme měli požadavek podívat se na zprávu Alef a k tomu jsme také dělali doprovodný dopis generální tajemníkovi. Této, na těchto požadavcích musíme trvat, pane předsedo, protože jsem toho názoru, že jinak eh, se prostě dále nedostaneme s tou otázkou, jak eh, se má v těchto případech postupovat. Na to bychom se měli dohodnout už na této schůzi, abychom jasně formulovali, jaké výsledky požadujeme. Chtěla bych ještě jednou říci, že ta zpráva Olafu nemá také pro Maltu nějaký právní, eh, právní kvalitu, protože pokud bude Malta souhlasit, tak potom bychom to mohli dostat. To podle mě nemá jakoukoliv relevantnost, kdyby tomu tak bylo, tak eh, bychom tak museli eh, žebrat o to, aby eh, Olaf někoho vyšetřil. A já upřímně řečeno nejsem s něčím takovým spokojená. Pokud to nejde jinak, tak se tím prostě budeme muset zabývat. Celý tento příběh ve mně zanechává velký, velmi špatný pocit protože tady máme velmi sebevědomého eh, generálního ředitele Olafu, který eh, se vykládá ta, ta pravidla velmi libovolně a znemožňuje vlastně orgánu, který ho má kontrolovat eh, práci. Já už jsem prosila komisaře Šemetu, aby s tím něco dělal. On říkal, že se obrátí na příslušné pracovníky, ale tak to prostě nemůže zůstat. Eh, měli byste mít možnost si vybírat eh, pracovníky, kteří pro vás budou pracovat, mělo by proběhnout výběrové řízení u všech tří institucí. Přece nemůžete pracovat s lidmi, kteří, kterého vám tam někdo přidělí. To, tak to přece nemůže probíhat. Já eh, bych minimálně měla problém s důvěrou v tyto lidi, s kvalitou jejich práce. Ten sekretariat je přece nesmírně důležitý. To jsou věci, které musíme vznášet a u kterých musíme požadovat nápravu. A potom potřebujeme zajištění přístupu k těm case management eh, dok- dokumentům eh, bez jakéhokoliv začerňování pasáží. Já chápu, že to asi nedostane ke každému případu, ale pokud pro to existuje nějaký důvod, tak eh, k tomu přístup musíte mít. A když se také podíváme na text toho nového nařízení, tak ty úkoly ani nebudete muset provádět, abyste, bez toho, abyste měli smysluplná pravidla pro zajištění tohoto přístupu. A také si myslím, že na čase, aby došlo k zlepšení obecné atmosféry, možná, že my na výboru bychom se měli intenzivněji zabývat OLAFu, protože to všechno má velmi negativní eh, dopad. Ty zprávy, které vycházejí z OLAFu, eh, eh, nejsou příliš pozitivní. Ale jedna věc je ještě pro mě důležitá. Myslím si, že v tomto velmi obtížném případu Dali, kde dochází k trochu komickému, komickému vývoji, Možná, že k vaší roli by šlo říci několik slov, paní Ambery. Mě by také zajímalo, kdo by měl být tím správným, s tou správnou kontaktní osobou no, v Namaltě a k jakému datu byla ta osoba skontaktována, jestli tady byly přímé kontakty s tím orgánem, který by měl překontrolovat eh, všechny ty procesní postupy. To jsou všechno věci, které by mohly oslabit eh, funkci eh, dozorčího výboru a to rozhodně nechceme, takže by možná bylo dobře, kdybyste k tomu mohla zaujmout stanovisko. Nemůžeme vyjmout eh, případ Dali z této, tohoto posuzování činnosti Olafu, protože možná, že Dali je jenom špička ledovce. A to jsou všechno věci, Eh, které jsme, o které jsme vždycky, vždycky velmi bojovali, prosazovali. A upřímně řečeno, nám teď nezbyde, než se zamyslet nad tím, jak donutit generálního ředitele k plodné a konstruktivní spolupráci se všemi zúčastněnými. A tomu, tím se budou se zabývat také Evropská komise. Děkuji, to bylo závěrečné stanovisko paní zpravodajky některými politickými poznámkami, ale také s několika otázkami. Byl rád, kdybyste na tyto otázky ještě mohli zareagovat z vašeho pohledu jako dozorčího výboru. Yes, please, thank you. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za to, že se zabýváte tímto problémem žádáme podporu ve čtyřech oblastech a myslím, že nyní zde zlatá příležitost, to znamená to nové nařízení. Eh, vy jste se o tom již zmiňovala, byli bychom velmi rádi například, kdyby prostě veškeré předpisy, které vypracováváme, byly dodržovány a kdyby byly také do toho zahrnuty, do toho nového nařízení, pokud je to ještě možné v tomto okamžiku. Eh, nicméně jsem nicméně velmi rád tyto čtyři body, tyto čtyři požadavky oficiálním dopisem, oficiální cestou předám výboru Kokobu. Byl bychom velice rádi, kdybyste nás této věci podpořili. Samozřejmě to bude poté na vašem rozhodnutí. Jinak eh, po, expozice člena dozorčího výboru se domnívám, že co my jsme zažili, co jsme Eh, projednávali či projednáváme, pokud víme a pokud jsme byli informováni. My jsme byli informováni o tom, že ona možná je v citlivé pozici. Eh, my jsme o citlivosti té situace věděli od začátku, nicméně nechám to na kolegyně, aby vám to řádně vysvětlila. Prosím. Děkuji mnohokrát. Jak víte, dozorčí výbor byl eh, eh, zapojen Olafem od 17. října do případu Dali a hned další den, 18. jsem napsala všem členům s tím, že se z tohoto případu stáhnu, protože jsou zde jiní dostatečně kompetentní, zbytek mého týmu, kteří zvládnou procesní záruky a, a vůbec, co Olaf učinil a co neučinil v případu Dalia. Dovolte, abych vysvětlila, proč jsem takto postupovala. Když jsem kandidovala na členství v dozorčním výboru, bylo to, myslím, již v prosinci 2011, Prezentovala jsem eh, všem třem institucím, stejně jako mý kolegové, eh, svůj životopis a můj životopis jasně uvádí, že jsem generální ředitelkou, tehdy tady v tehdejší době jsem byla generální ředitelkou eh, vnitřní kontroly a vyšetřování tohoto tady úseku, což je vlastně jakýsi dozorčí výbor, který podléhá kabinetu Eh, generálního tajemníka Malte, který tedy sám se zodpovídá premiérovi. Od května 2008 dále, to znamená až do této doby, do doby mého životopisu, tedy eh, jsem takto působila, já jsem si vysvětlila, jaké byly mé povinnosti, eh, patřila, patřil mezi ně i výkon vnitřní kontroly a finančních vyšetřování ze zákona v celé veřejné správě Malty, což je Eh, objem nějakých 5,2 miliard v roce 2011. Kromě toho eh, výkon povinnosti ze zákona, jakožto tedy kontrolního orgánu eh, pro prostředky z Evropské předstupní pomoci, přechodové pomoci, strukturálních a kozních fondů, územní spolupráce, solidarity a řízení migračních toků, veškerých nástrojů bilaterálního financování a dalších evropských fondů a programů to tam bylo vedeno. Opět jsem také jasně vysvětlila, že úsek, který jsem vedla, byl také akreditačním orgánem a certifikačním orgánem pro veškeré zemědělské fondy. Eh, mohu vás ujistit, že toto bylo mojí hlavní povinnost, mojí hlavní prací. Kromě toho je takzvané AFKOS, respektive v terminologii OLAFu AFKOS, to je vlastně eh, koordinace boje proti podvodům. Všechny přestupní země v roce 2003 musely eh, přistoupit na dohodu o správní administrativní spolupráci mezi OLAFem a komisí a každou členskou zemí, respektive v tomto případě ještě potenciální kandidátskou členskou zemí. Každá země musela ustavit takovýto koordinační eh, úsek, který měl koordinovat a podporovat OLAF eh, při výkonu kontrol přímo v terénu a také v případě, kdyby OLAF podle nařízení 1073 99, eh, eh, kde by OLAF podle tohoto nařízení eh, prováděl vyšetřování v dané zemi, anebo si vyžádal o této země další informace. Ráda bych vysvětlila, jaká je role těchto tzv. AFKOS, což, jsou, což bylo tady pouze malé pracoviště v rámci celého úseku. Jaká je tady role AFKO po vstupu potom eh, čtvrtletně poskytujeme seznam, který eh, získáme od eh, řízení strukturální a kohezní politiky, od těch, kdo zpravují tyto prostředky v dané zemi. Ti předávají údaje o nesrovnalostech těm pracovištím AFKO v jednotlivých zemích a my to potom zadáme do systému monitorování nesrovnalostí OLAFu. To je ta řádná činnost pracovišť AFKO. A tady chci říci, že takto postupují všechna tato pracoviště ve všech členských státech EU, ale kromě toho od roku 2004, a já jsem eh, tam eh, nebyla v roce 2004, byla 2004 a ověřila jsem se to, eh, Olaf provedl čtyři vyšetřování na Maltě, respektive vyžádal si asistenci od AFKO u čtyřech vyšetřování, to znamená, zhruba jedno vyšetřování za dva roky. Samozřejmě do toho se počítá i případ Dali. Jak jsem řekla, v té době jsem eh, vedla AVKOS a do, zatelefonovali mi, že tedy Olaf přijede na Maltu. Samozřejmě eh, musí ředitele AVKO informovat. Eh, nedostala jsem žádné další podrobnosti. Přišli do kanceláře 4. července. Ukázali nám, že tam jsou určité eh, náznaky o eh, nedostatečném řízení či chybném řízení eh, strukturálních fondů na Maltě ze strany jednoho subjektu a přímo v terénu provedli tady kontrolu. My jsme vlastně zajišťovali logistiku, vzdělili adresu a tak dále a byli jsme tam přítomně jako pozorovatele. Domníváme se, že jakožto země, pokud OLAF působí a přijede na Maltu, musíme působit v roli pozorovatele. Poté byl předvolán jeden člověk na pohovor a tady jde nyní o zavedenou praxi, standardní praxi ve všech eh, vyšetřováních OLAFu, která proběhla na Maltě. My vždy zaručíme, že tam bude někdo od nás, opět jako pozorovatel u celého pohovoru. Proč přijde o maltského občana? Provádí se to na Maltě, podlehá to vnitrostátní legislativě a musíme zaručit, že jsou dodrženy procesní záruky. Další podobný pohovor proběhl, pokud se dobře pamatuji, 5. září, kdy jsme opět byli eh, požádáni, abychom se účastnili v roli pozorovatele. Jediná eh, další účast eh, tohoto pracoviště na Maltě a znovu jistě všichni chápete, že nejde o vnitrostátní vyšetřování, vyšetřování OLAFu. Jediné další zapojení bylo Eh, na základě dohody o administrativní spolupráci eh, my jakožto AFKOS, pokud eh, se na nás OLAF obrátí, abychom poskytli informace, které nejsou ve veřejné doméně, nejsou to veřejné informace, jinak by se nás nemuseli obracet, tak musíme koordinovat s vnitrostátními orgány, které mohou případně držet takovéto informace nebo mít ze zákona právo na získání těchto informací Takto jsme postupovali, skontaktovali jsme malckou policii, která poskytla vyžádané informace OLAFu. To bylo jediné eh, zapojení toho pracoviště pro boj proti podvodům, eh, jediný náš podíl na tomto vyšetřování. A eh, ovšem proběhlo to takovým způsobem, že jsme nebyli informováni o obsahu vyšetřování, což tak také má být. Já z hlediska svého působení v dozorčím eh, orgánu jsem také samozřejmě sledovala, jak OLAF postupuje. V tomto případě šlo o specifický případ, šlo o vysoce postaveného činitele, ale bývala bych očekávala, že eh, bude eh, řádně dodržen příslušný postup. A musím říct, že pokud je o to pracoviště AFKOS, tak tam ten postup byl naprosto v pořádku. Jsem si jistá, že kolegové, až budou analyzovat celou dokumentaci, dospěje k, závěru, že toto byl, toto byl opravdu, to bylo jediné pojítko mezi pracovištěm AFKO a OLAFem u tohoto eh, známého případu, případu dali. A proč tedy, eh, jistě se dotážete, proč tedy jste se eh, stáhla z této věci a já jsem to udělala okamžitě, ještě předtím, než dokoliv měl čas říci, o, ta by se měla stáhnout. Udělala jsem to proto, že jsem malťanka a měla jsem pocit, že pokud se nestáhnou sama, tak eh, to bude vnímáno jakože, jakože nějak eh, se snažím ovlivňovat případ Dali, což já si nepřeji. Já nechci ohrozit eh, průběh žádného vyšetřování. A navíc jsem vysvětlila kolegům, to, co jsem vysvětlila, není vám všem, že jsme skutečně sehrávali z hlediska tedy správní spolupráce a té příslušné dohody jsme sehrávali roli ovšem opravdu minimální a Samozřejmě musí být dodržena nezávislost celého postupu, jinak by a, a proto, abych se vyhnula zbytečnému obvinování, ta obvinění by jistě přišla ze všech stran, jsem se rozhodla vložit svoji důvěru do svých kolegů, kteří, jak vím, k tomu přistoupí s naprostou profesionalitou. Má ještě někdo tady na výboru nějakou otázku? Pokud eh, ne, pan Gajer ještě má něco. Já nemám ani tak žádnou otázku. Ale po tom, co říkala eh, Ingeborg, mám ještě několik eh, připomínek. Nikdo by v této místnosti neměl mít dojem, že to je nějaký eh, nějaký, že tady jsou nějaké rozpory mezi mnou a naším Eh, předsedou naší politické skupiny, tak na to zapomeňte. Já jsem po rozhovoru s panem Kesslerem informoval našeho předsedu a to je všechno. Buďme velmi opatrní s tím, abychom od případu dali, eh, odvyvozovali nějaké obecné závěry o tom, co v OLAFu funguje a co v OLAFu nefunguje já jsem to říkal na úvod a teď to opakuji, možná trochu jinými slovy, my nejsme žádní soudci, nejsme těmi, kteří by měli eh, na konci mít zvěžený palec nebo uh, eh, ukazovat palcem směrem dolů. Od toho je tady někdo jiný, je tady například dozorčí výbor OLAFu, který by měl dohlednout na to, aby práva obviněných byla zaručena. A já jsem nikdy nechápal naše roli jako eh, rozhodčí eh, u krasobruslení eh, zvedají body, jestli to bude na konci 4,9 anebo 9,4. Je potřeba zajistit plnou nezávislost vyšetřování v OLAFu a od toho je tady dozorčí výbor. Když budeme diskutovat o tom, jestli dozorčí výbor má dostatečné pracovní podmínky, tak o tom samozřejmě diskutovat můžeme a měli bychom. Všichni jsme podpořili také ten příslušný rozpočet. Ale neměli bychom směšovat věci, které sobě eh, nepatří. To je šikmá plocha, na kterou bychom se mohli eh, dostat. A možná by někdo mohl být sveden eh, pocitem, že je Sherlock Holmes a pustit se do eh, odhalování věcí, které eh, nejsou rozhodně v našich kompetencích. Pokud z těch personálních pohybů v rámci dozorčího výboru má pocit eh, vyvozovat nějaké kritické závěry a z tohoto pohledu potom pohlížet na ten případ dali, tak by to bylo trošku dobrodružné. Měli, pojďme se samozřejmě bavit o pracovních podmínkách, eh, které panují v OLAFu. Eh, pánové, kteří jsou tady, pánové a dámy, kteří tady jsou, mají jasnou roli, my bychom jim měli umožnit a pokud mají pocit, že je pan Kessler, pan Kessler eh, svazuje. A já myslím, že všichni tady jsou velmi rozumnými eh, lidmi a slyšeli jsme tady od pana Tendumlance, že už tady od eh, Dubna je vedena nějaká administrativní přetahovaná, tak bychom do toho měli zasáhnout a poukázat na to, že se nám to nelíbí a že tady jsou určité prostředky, které jsme vyčlenili pro specifické účely. Dobře, děkuji. Dívám se na hodiny. Dostali jsme se teď eh, do fáze, kdy eh, musíme ukončit eh, projednávání tohoto bodu ještě předtím, než dám slovo paní kolegyně Ajale Sender. A na závěr bych chtěl jako předseda výboru ještě prohlásit, že navrhuji, abychom se pozvali pana Keslera na naši schůzi A to, co jsme tady slyšeli, eh, paní eh, Gressle mm, ještě dostane šance na závěr, pan Mulde také, ale já navrhuji, aby pan eh, aby to, co jsme tady slyšeli, bylo projednáno s panem Kesslerem jako generálním ředitelem. Zaznělo tady několik otázek, které musíme dále sledovat. To je jedna věc. Eh, druhá je otázka krácení pracovních míst, což má vliv na akceschopnost dozorčího eh, výboru. Jehož eh, členové neprofesionálně a pouze na částečný úvazek musí vykonávat určitou činnost. To si myslím, že je naprosto evidentní a proto to není žádná vedlejší věc. Myslím, že jsme schopni z celkového evropského rozpočtu financovat tato dvě místa a že nám rozhodně o to, aby byla zajištěna nezávislost a kontrola nad činností tohoto eh, orgánu. To jsou věci, o kterých musíme dále hovořit a dále také jde o přístup k těm složkám, které potřebují členové dozorčího výboru. Nevím, jestli na to stačí dva pracovníci. Teď ještě kolegové, kteří se přihlásili o slovo na závěr. Paní Ayala Sender jako první, pan Mulder, pan Mulder a potom paní zpravodajka. Sí, gracias, señor presidente. Eh, me excuso porque hemos tenido un voto de más. Omlouvám se, my jsme hlasovali tady na výboru, takže jsem nemohla přijít dříve. Hlasovala se ve výboru pro dopravu o e, letišním balíčku. Moc se tady omlouvám. E, chci podpořit vše, co řekl náš koordinátor, pan Gajer, a také chci říci, že pro nás dozorčí výbor e, představuje klíčový nástroj pro ochranu OLAFu, záruku jeho nezávislosti a také proto, abych, aby se zabránilo chybám či eh, filtraci, vyfiltrování té informací do médií, což nás může uvést do složitých situací, jak jsme viděli, eh, kdy všichni potom eh, mají různé pochybnosti. Musí být možné zaručit nezávislost dozorčího výboru a také je třeba dbát na nezávislost OLAFu, který je ve složité pozici, protože má být nezávislý a zároveň je podřízený komisi. Takže chci podpořit vše, co jste řekli. Rozhodně stojíme za vámi, za dozorčím výborem a za druhé. Jsme si samozřejmě vědomi potřeby hájit práva těch, kdo jsou obvinováni. Vždy jsme žádali, požadovali korex chování Olafu. Paní Gresle eh, se zabývala různými možnostmi, jak toto prosadit, eh, ale určitě je nutné, aby dozorčí výbor zaručoval tato práva, jinak eh, Eh, bude vše opět eh, pochybné. Dále pokud je o jednací řád, eh, dozorčí výbor má právo na přístup k vyšetřování. Pokud je vám sděleno nebo je vám předána vyšetřovateli zpráva, kde je žádan váš souhlas a jste odkázáni na pracovní dohodu, ve které bylo akceptováno, že vám bude předáváno pouze shrnutí dané zprávy. A tak mě by zajímalo, zda Eh, byste nám mohli říct si více o této pracovní dohodě nebo nám poskytnout eh, tuto dohodu k nahlédnutí, tak abychom eh, věděli přesně, co máte právo požadovat a co nikoli. Protože my třeba někdy dostaneme úplnou zprávu a vy pouze shrnutí. A souhlasím s panem Tojerem, že bychom plně podpořili to, že určitě musíte mít k dispozici adekvátní administrativní zázemí, to si myslíme je naprosto klíčové. Musíte být eh, schopni chránit nezávislost OLAFu a chránit eh, a zaručovat práva vyšetřovaných osob a bránit situacím, jako je ta aktuální, kdy eh, došlo k pochybením. Nechceme, aby občané měli dojem, že všude je plno podvodu a korupce, nebo že se nedostává záruk, kontroly a obezřetnosti. Proto naprosto podporuji vaši práci a chceme zaručit, aby v pracovní dohodě s OLAFem nebylo vepsáno příliš mnoho důvěry, což by mohlo vyvolávat určité problémy. Proto chceme mít tuto dohodu k dispozici. Děkuji, pan Mulder. Ano, pane předsedo, já chci říci, že Vítám skutečnost, že pozveme na příští schůzi ředitele Olafu, abychom se jej eh, zeptali na jeho pohled na věc a určitě bych eh, uvítal, kdyby na této schůzi eh, mohl být také nějaký zástupce dozorčího výboru, abychom si vyslechli na jedné schůzi argumenty obou stran. Děkuji. Paní Gressle, prosím. Já rozhodně nemám nic proti tomu, abychom Eh, o tom ještě diskutovala, už jsme to probírali, když jsme měli to uzavřené jednání, to bylo před, pos, před tím posledním zasedáním. <clears throat> Všechno jsme to s ním probrali, vyslechli jsme si ho, co k tomu eh, mohl říci, takže si nedělám nějaké velké naděje, že by A e, to jednání, které jsme, jsme byli svědky, je mi velmi e, nepříjemné. A byla bych ale ráda, kdyby ten výsledek byl konkrétnější než při tom našem posledním setkání, které trvalo dvě hodiny. Také bych chtěla říci, že ta úsporná opatření vůbec e, nejsou mm, vysvětlitelná u personálu protože se podívám eh, na to, kolik lidí eh, pracovalo na tom případu dali, kolik těch protokolů, těch tisíce stránek, které byly připraveny, tak to mi přijde jako plítvání. Jsem velmi eh, napjatá na to, jak rozhodne malcká justice. A proto jen si nejsem toho názoru, jak si říkal, že bychom z toho měli dělat nějaký, nějakou sondu z toho případu dali. Myslím, že každý případ je určitou ukázkou toho, eh, jak eh, OLAF eh, funguje. Vždycky se můžeme zabývat jenom jednotlivými případy a ty přeskoumávat. Nic jiného k dispozici nemáme. A já bych přivítala, kdybychom poté mohli diskutovat o tom, co uděláme z toho případu dále bez ohledu na to naše setkání s vámi a byl bych rád, kdybychom už v lednu mohli se s vámi znovu eh, setkat, abychom probrali, jaký by měl být vlastně výsledek celé této záležitosti. Já nevím, kdy, ta, eh, kdy to vyšetřování bude u konce, ale pro nás by bylo důležité, abychom o tom byli plně informováni. Děkuji eh, kolegům za tuto živou diskusi. Pane Denolfe, můžete, pokud chcete, ještě na závěr to uzavřít. Děkuji, dámy a pánové, abych ještě jednou rád vyjádřil vděk za to, že jste si nás vyslechli. Já myslím, že jsem zdůraznil důležitost role dozorčího výboru, zvláště pokud jde o vyšetřovací činnost OLAFu, nad kterou má výbor dohlížet. Já myslím, že to je zásadní. Je zásadní, aby tato činnost byla podrobena dohledu a nepochybně se mnou budete souhlasit v tom, že bych rád na závěr konstatoval, že vám zašleme dopis, požádáme vás o podporu v těch čtyřech oblastech, o nich jsem hovořil. A pak otázka španělského zástupce. My vám eh, připojíme i kopii té trojstupňové dohody, na níž se pracuje s OLAFem. Pakliže vyvstanou další dotazy, tak já, stejně jako moji kolegové, budeme k dispozici. Samozřejmě vždycky budete vítáni na našem plenárním zasedání, abychom nadále projednali, co lze eh, v které oblasti učinit. Děkuji. Děkuji, pane Denolfe. Děkuji i všem členům dozorčího výboru. Byla to vynikající rozprava, vynikající výměna názoru. My se těšíme už na eh, příští setkání s vámi. Děkuji. Vážení kolegové, teď eh, budeme pokračovat v našem programu. Další bod je bod číslo 7. Je to naše delegace do Litvy. Tam jde o projekt vyřazení jaderné elektrárny Ignalina. O tom jsme tady obšírně diskutovali. Byli jsme požádáni o to, abychom <clears throat> využili ještě dotečné informace ze strany komise, ty jsou obsaženy ve zprávě, která je předmětem eh, tohoto bodu a já bych tady chtěl také přivítat stálého zástupce na Koreperu 1 za Litvu, pana Arunase Vinciunase. Doufám, že jsem to aspoň eh, do určité míry správně vyslovil. A chtěl bych ho poprosit, aby nám popsal stanovisko lidské, eh, pardon, litavské vlády k této záležitosti. A navrhuji také, abychom potom vzali tuto zprávu na vědomí. Vítejte tady a poprosím vás o vaše stanovisko, protože jste vyjádřili přání se k tomu vyjádřit. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Opravdu si cením této příležitosti, této možnosti oslovit eh, váš výbor v této velmi důležité věci pro Litvu, to je uzavření elektrárny eh, v Ignalině eh, v roce 2004, nebo v rámci přistoupení byly dohodnuty určité závazky, my jsme je splnili v roce 2009 a EU eh, e tedy souhlasila s tím, že pomůže zemi s tímto obrovským úkolem vyřadit z provozu jadernou elektrárnu. Eh, je to věc, kterou zatím nikdo ve světě eh, neprovedl, ještě nikdo zatím ne, nevyřazoval z provozu tento typ reaktoru. Celková částka na změňovací opatření mají být, má být tedy Eh, poskytnuta bez jakéhokoliv odchylení od eh, dohody. Eh, ostavování, respektive vyřazení z provozu již probíhá. Před dvěma a půl roky byl vyřazen reaktor, takže zatím te, využívání prostředků je uspokojivé. Máme problém pouze s jedním dodavatelem, s jediným, se kterým se setkali členové vašeho výboru. ty problémy nejsou byrokratické povahy, problémy jsou v oblasti jaderné bezpečnosti. Podle našich informací před pár dny tento dovatel požádal ruskou společnost, aby provedla určité práce v Ignalině. Vzhledem a to navzdory nedávné zkušenosti s, s, s havárií eh, na ruském zařízení jadernem. Eh, my, nejsme, eh, pane předsedo, my se na vás neobracíme, pane předsedo, v nějak lehkovážné záležitosti jde skutečně o jadernou bezpečnost a tady neznáme kompromisu so, váš návrh zprávy obsahuje eh, závěry eh, zmrazit eh, finanční podporu a to se zdá jako pobítka ke kompromisu v oblasti jaderné bezpečnosti za jakoukoliv cenu. To nám připadá jako opravdu nešťastné. Děkuji, pane předsedo. Thank you, Mr. Ambassador, for your state. Děkuji, pane Beslere, za vaše prohlášení. Mohu jedině upozornit na závěry delegace, která eh, vyjela přímo do země, musíme mít na paměti také eh, načasování této návštěvy, návštěvy elektrárny v Ignalině. Ta věc, kterou zmiňujete, je pouze eh, jedním z bodů návštěvy, kterou delegace vykonala. Já nyní dám slovo dalším členům našeho výboru. Kolega Balčetis, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, především chci poděkovat celé delegaci výboru Kokobu, která podle mého názoru sehrála přímo historickou úlohu. Za 12 let se objevila celá řada problémů, které nebyly vyřešeny a díky této delegaci se nyní o těchto problémech v šířce jedna. Nicméně nemohu souhlasit se závěry, ke kterým delegace Kokobu eh, vyspěla po návštěvě jaderné eh, elektrárny Ignalina, protože podle mého názoru v celé této rosti složité situaci eh, to rozdělení práce a pravomocí či odpovědnosti není spravedlivé. Zaprvé třeba zmínit úlohu Evropské komise. Ehm, z odpovědi komise je zřejmé, že komise spolu EBRD je odpovědná za provádění finanční pomoci EU. V závěrech stojí, že došlo ke skluzu v implementaci některých projektů, což vyvolalo další náklady, to je pochopitelné, ale nemůžeme souhlasit s tím, že litevská strana je jediná, kdo nese vinu za tyto skluze. Dohoda, která byla eh, podepsána v roce 2001 mezi EBRD a litevskými úřady, eh, jasně uvádí podmínky, které musí být naplněny eh, při včasné implementaci projektu. A podle této dohody musí být ustavena řídící skupina každého projektu a také společný výbor. Tato eh, řídící projektová skupina byla ustavena. V počáteční fázi byla dosti aktivní, eh, sestávala z 26 expertů, výběrové eh, řízení bylo monitorováno ze strany EBRD, byly jasně, byla jasně stanovena kritéria, ale v průběhu času tato řídící skupina byla seškrtána, není už ní působí pouze šest odborníků. Jejich hlavní roli, hlavním úkolem bylo řešit eh, případné vznikající problémy. Chci také informovat eh, členy našeho výboru, že tato eh, skupina pro řízení projektu obdržela 43 milionů eur z finanční pomoci. Byl plánován také společný výbor, namísto toho jsme měli schromáždění dárců a Litva každé dva roky musela podat zprávu konferenci dárců, ale neobdrželi jsme žádnou odezvu. Až po návštěvě tohoto výboru Evropská komise eh, začala nastolovat eh, problematiku časového skluzu. Chci tady upozornit na to, že Litvo eh, zde, Litva zde v tom nehraje roli sama. Jsou zde tři další strany. Komise, EBRD a dodavatel. Nukem. který si vyjednal určité podmínky s EBRD pro uzavření a vyřazení z provozu této elektrárny. Další věc, jaderná bezpečnost. Souhlasím s panem velvyslancem, eh, který zde vyjádřil jasně znepokojení ze situace v oblasti jaderné bezpečnosti. Já se domnívám, že je to v zájmu Litvy, stejně jako kterékoliv jiné země, aby tyto úkoly byly plněny co nejefektivněji. Nemáme právo eh, akceptovat eh, zařízení či práce, které vyvolávají pochybnosti a mohou oslabit jadernou bezpečnost. Takže požadavek, aby Litva poskytla dokumentaci eh, k tomu zařízení, eh, ta, ten spor běží už léta, eh, je oprávněný. A není možné, respektive požadavek Litvy, aby byla dodána dokumentace, a není možné to vnímat jako hlavní důvod, proč došlo k časovému, k časové prodlevě a nedodržení časových lhůt. Rok 2017 představuje ten eh, konečný termín, kde eh, o protokol číslo 4 k dohodě o přistoupení. V něm se uvádí, že země jako Litva, pro země jako je Litva, to představuje obrovskou ekonomickou zátěž eh, vyřadit z provozu takovéto zařízení a že země není schopna zafinancovat tuto věc sama. A proto si myslím, že návrh, který byl předložen a závěry delegace našeho výboru vážící se na eh, termín roku 2017 nesplnění a nesplnění ustanovení protokolu, to podle mého názoru v podstatě představuje nedodržení předstupní smlouvy a to mohou posoudit eh, právní experti. Vnímám se tady, že ta návštěva byla pozitivní, ehm, ten problém je třeba vyřešit a musíme hledat spravedlivější řešení, tak, abychom nalezli nějakou cestu, jak zaručit, že všechny instituce plní efektivně a včas svo, svoji funkci, svoji, své úkoly. To by jistě pomohlo všem projektům vyřazování těch zařízení v provozu v EU. A myslím si, že ta, složení toho výboru je třeba změnit a napravit, tak abychom mohli přispět eh, k vyřešení eh, těchto problémů nejenom v Litvě, ale kdekoliv v Evropské unii. Děkuji. Eh, first of all, I would like to stress... V prvé řadě já bych ještě rád poukázal na to, že za, to byl závěr celé delegace v tom smyslu, že jaderná bezpečnost má primární důležitost. To je nakonec celý závěr, který uvádíme v naší zprávě. První věc. Druhá věc. Jde zde o ohromné částky v evropském rozpočtu. 1,37 miliardy euro na zajištění bezpečnosti vyřazení této elektrárny z provozu za prostředky Evropské unie. A je zajímavé, že se v této zprávě uvádí, že dochází k dalším problémům. Ne, nikdy nebylo řečeno, že litevská vláda by měla být jediným odpovědným subjektem. A to je velmi důležité. To je velmi vyvážený závěr, velmi vyvážené zjištění celé delegace. My bychom se ale měli držet eh, našeho předpokladu. Každý, kdo je zapojen do celého procesu, v tuto chvíli musí pracovat na řešení. A já myslím, že byla velká škoda, že někteří představitelé státu či médií se soustředili pouze na tu jednu jedinou část práce delegace. Takto jsme to rozhodně neměli v úmyslu. Já tedy navrhuji, abychom se drželi našeho původního předpokladu, našeho původního návrhu. V minulosti nebylo zvykem, abychom hlasovali o zprávě delegace, ale v eh, tomto případě bych vás rád upozornil, že k tomuto došlo okamžitě po naší návštěvě, což znamená tři měsíce. A v tuto chvíli jsou to už tři měsíce a proto jsme navrhli tyto závěry a těch by se držel. Děkuji. Paní Gresle, prosím. Souhlas, protože to přesně byl náš závěr a tak tomu je i nadále až dosud. Máme tady také eh, zástupce komise. Možná, že by bylo dobře, kdybychom dostali aktuální informaci. Tři měsíce uplynuly a proto by nás zajímalo, co se od té doby stalo. Možná, že ta naše návštěva vedla také k tomu, že všechny problémy se mezi tím vyřešily. Pokud tomu tak je, tak se zeptáme zástupkyně komise, jestli by nám mohla říci, kdy a co a jak a jestli může popsat pokroku, pokrok dosažený v posledních třech měsících. Uh, Děkuji vám. Pane předsedo, já vám mohu poskytnout aktuální informace. My jsme vaši zprávu a vůbec celkové dění sledovali a komise sdílí váš názor, že druhý reaktor je hlavní prioritou. Nemohu vám však v tuto chvíli říci, že by všechno bylo v pořádku. My jsme na posledním zasedání zúčastněný subjektů stanovili jasné lhůty, pokud jde o jednotlivé dodavatele. My jsme rovněž také nastavili harmonogram, dodavatelé stanovili harmonogram, nicméně se ukázalo, že nebylo možné zpracovat společnou zprávu v příslušném čase, nebylo možné zajistit, aby se jednotlivé subjekty na věci dohodly a dohodly se na reálných krocích, protože nestačí to, co je na papíře a to je pro nás nepřijatelné. My v tuto chvíli nevidíme žádný pokrok, pokud jde o skutečné naplnění těchto Eh, těchto plánů. Plánovalo se odstavení, plánovalo se vyřazení paliv a bylo řečeno i v naší zprávě, že nelze nějak ohrožovat bezpečnost. My to vezmeme v potaz, my na tom chceme dále pracovat a v prosinci se opět sejdou zúčastněné subjekty, my vaše doporučení vezmeme v potaz do té míry, do které se budeme domnívat, že nám pomohou dosáhnout určitého pokroku. Mohu vám však říct, že i co se týče ukazatelů, se zde ukazují možnosti, které se už ukazovaly jako reálné v červnu. Nakonec bylo řečeno, že eh, by se pozastavila původní dohoda, eh, která spočívala v vyřazení z provozu a odstavení paliv. Nakonec to takto neproběhlo, pak do toho vstoupila banka EBRD a tento krok se obecně pozastavil. Komise má trochu jiné stanovisko, pokud jde o úplné zmrazení. My sdílíme to, co říká pan velvyslanec v tom smyslu, že došlo k určitému pokroku, pokud jde o, eh, o, o eh, vyřazení instalací. Komise chce navrhnout, aby se jako jedna z variant, o které budeme hovořit na příštím zasedání, eh, pozastavila tato dohoda úplně. Máme však v úmyslu pokračovat ve financování ostatních projektů, protože zde dochází k naplňování určitého pokroku, ale bez toho, abychom naplnili to, co jsme si naplánovali, co se týče B1, tak se nepodaří bezpečně vyřadit z provozu celou elektrárnu. A komise už upozorňovala dlouho na tato prodlení. My jsme měli obavy po dlouhou dobu, pokoušeli jsme se různými způsoby celou situaci vyřešit. Komise dokonce vynaložila maximální snahy, eh, co se týče zajištění lidských zdrojů na tyto projekty. Probíhala různá jednání na žádost letecké strany, snažili jsme se dosáhnout dohody a pokroku, ale říkám, že jsme se eh, dostali do situace, kdy už to celé není vůbec přijatelné. Děkuji. Děkuji, to je velmi důležitá informace. Mohu k tomu ještě doplnit jednu doplnící otázku. Je závěrem delegace a z její návštěvy, že by měl existovat společný výbor banky EBRD a litevského státu, kde bychom tím způsobem podnítili výměnu informací. Já nevím, jestli byste s tím souhlasili, že bych konstatoval, a já bych vám to takto předložil, pane velvyslanče, i pro litevskou stranu, že naše doporučení je takové, že v případě, že dojde v budoucnu, což dojde k dalším konfliktům, to se děje na takovýchto projektech, že by existoval mechanismus řešení sporů. Nám jde o to, aby tento projekt byl dokončen co nejdříve, a to v zájmu lidí a v zájmu zajištění dané bezpečnosti. To jsou dva zájmy účinnost, účelnost, zajištění jaderné bezpečnosti a naplnění rozpočtu. Možná bychom mohli komisi poprosit o informace k tomu, zda takový výbor už existuje, a nebo jak byste viděli vůbec celou tu otázku mechanismu řešení sporů? Existuje výbor, Není to e, výbor společný pro EBRD a letevskou stranu. Je to něco jako společný řídící výbor, který funguje už několik let a je tam zastoupena i komise. Bylo to na žádost letecké vlády a bylo řečeno, že komise se má zúčastnit na žádost leteckého státu. My jsme se tedy zúčastnili všech jednání a já jsem pochopila, že letecká strana je tímto postupem potěšena, ale ne, nebylo účelné, abych se setkávala pouze banka EBRD a e, zástupce leteckého státu. To by bývalo, nestačilo, to by nebylo považováno za odpovídající. Děkuji. Děkuji, pan, Vesl- pan velveslanec, prosím. Děkuji, pane předsedo. My si ceníme pomoci Evropské komise, co se týče řešení otázky jaderné bezpečnosti a co se týče řešení jiných aspektů. Pane předsedo, já jsem muž odhodlaný ke kompromisům. Já se vždycky snažím o dosažení kompromisu. A soudě podle toho, co říkala komise, lze konstatovat, že na obou stranách bylo dosaženo určitého pokroku. Já znovu zopakuji, že to je výsledek práce výboru pro rozpočtovou kontrolu, za což vám chci poděkovat. Možná bychom mohli hledat kompromis ve znění poslední věty. Ta se zabývá zastavením financování pro účely vyřazení z provozu na rok 2017. Pokud se dohodneme na tomto pozastavení financování a obě strany budou spokojeny, tak dosáhneme mnohem vážnějšího politického řešení. Děkuji. Kdyby to bylo na mě, tak by to skončilo všechno v roce 2014, jakákoliv. Eh, změna stěl se omlouvám, to nemohu tolerovat, tady jde o příspěvek, dobrovolný příspěvek EU, ale při veškeré úctě to opravdu ne, není možné tolerovat. Opravdu ne. Já Uh, a nyní jak to uh, vyřešíme? Většinou se zhrne zpráva po prohlášení komise a podle mě bychom to mohli udělat tak, že změníme formulaci to be frozen na to be suspended. To by snad mělo být možné. Proč ne? Já jsem proto, abychom měli ještě eh, širší eh, formulaci, ale zmrazení to není eh, správné, protože bychom to znamenalo, že jsme ustoupili a já mám ten pocit, že jsme už dosáhli určitého zlepšení kde bychom ehm, na to přistoupili, tak bych to znamenal velký ústupek. My jsme se přece domluvili, všichni přítomní na určitém závěru a proto bych byla ráda, kdyby to tak také zůstalo, kdyby komise převzala svou zodpovědnost za řízení rozpočtu, mohl, může si v rámci toho vynést své vlastní rozhodnutí a začas se znovu setkáme a uvidíme, můžeme diskutovat o výsledcích kolega Gajer tam má eh, svého eh, krajana eh, v komisi. Já si myslím, že bychom udělali dobře, kdybychom se drželi té dosavadní formulace. OK. Um, wer möchte noch? Kdo ještě chce něco říct, pan Balčitis? Děkuji. Paní Gressler říkala, že se všechno dohodlo. A já si tedy nespomínám upřímně řečeno, že by se někdo pokusil eh, dosáhnout dohody. Byla vyslovena řada stanovisek k této záležitosti. Hovořilo se o různých povinnostech a závazcích. A Myslím, že i zde na výboru pro rozpočtovou kontrolu se o tom hovořilo, pak se ještě zmiňovaly další výbory, jako ITRA a tak dále. Možná bychom se mohli dopracovat k řešení tím, že bychom pozměnili text. Mohli bychom hovořit o určitých povinnostech Evropské unie. O tom už se několikrát mluvilo. Děkuji. Yeah, from my point of view, the... Já se domnívám, že ta dvě stanoviska nejsou až tak eh, rozporná, nejsou až tak v rozporu, ale dovolte mi upozornit na to, co je naším úkolem. My máme zajistit, aby se vynaložilo co nejméně prostředků. Co tedy udělat v rámci plnění tohoto cíle? Nemůžeme dopustit, aby kdokoliv, ať už je to dodavatel nebo zadavatel nebo jiný orgán, udělal méně, než udělat může k tomu, aby naplnil svoji odpovědnost v tom smyslu, aby byl celý proces ukončen co nejdříve. A proto si myslím, že bychom jako výbor měli sledovat hlavně tento cíl. A podle mého názoru celá ta formulace pod odrážkou na straně 7, dokud se nevyřeší spor, mělo by dojít k zmrazení evropských finančních prostředků. Já bych byl nakloněn tomu, abychom do toho zapracovali všechny aspekty a jsem pro, abychom použili slovo suspended, pozastavit. A pokud chceme eh, urychlit eh, realizaci mechanismu pro řešení sporů, tak zde bych rád všechny upozornil, že společný výbor litevského státu a EBRD vznikl na žádost litevského účetního dvora. To nebylo na náš návrh, byl to rozumný návrh předložený litevským kontrolním úřadem nebo Národním kontrolním úřadem, jak se tento úřad jmenuje v Litvě. Myslím, že to byl rozumný návrh. Pokud se dostanu k posledním odrážce, tak my víme, že Litevský stát byl v této věci velmi přísný, podle mého názoru poněkud nezdvořilý, co se týče celé té formulace. My jsme tam seděli na tom zasedání v tom takzvaném paláci, možná nepoužívám ta pravá slova, ale měl jsem za to, že atmosféra, která tam panovala, byla poněkud zvláštní a litevský stát v tuto chvíli požaduje více peněz a to neprávem. Mohou se obrátit na Mezinárodní měnový fond, mohou to vyjednat, ale když se podíváte na návrh, který zde máme k dispozici, který vypracoval sekretariát a já jako vedoucí delegace, tak my máme za to, že ta formulace je podle mého názoru docela rozvolněná. Je tam návrh komise, což není náš návrh, je to návrh komise, Komise o tom jedná. Komise je naším výkonným orgánem. A já to přečtu. Delegace se dohodne na návrhu, na základě kterého by se mohly uvolnit prostředky ve výši 230 milionů na roky 2014 až 2017. A v tu chvíli by měla být finanční pomoc ukončena a veškeré prostředky by se měly dát do eh, rezerv do okamžiku, kdyby se naplnily všechny podmínky, které byly v původním nařízení zakotveny a kdy, do okamžiku, kdyby byla účelnost vynaložení prostředku zajištěna. Co můžeme tedy udělat, abychom zajistili řešení problému? Co je zájmem evropského daňového poplatníka? vyřešit problém. Kdo to vyřeší? Nikoli výbor pro rozpočtovou kontrolu, ten určitě ne. Ale ostatní, jako je komise EBRD, dodavatelé, zadavatelé, není to v našich rukou. Ale my v tuto chvíli žádáme veškeré zúčastněné subjekty, aby se snažili o vyřešení situace raději, než se trvávat na tom bodě mrazu, kdy existuje a panuje problém. A to je to, k čemu dospěla delegace. Na jaké úrovni to bude probíhat, jaké páky lze použít. My máme páky, za páky pouze rozpočet. A ostatní se musí snažit vyřešit tento problém. A já si myslím, že tohoto předpokladu, tohoto závěru naší delegace bychom se měli držet. Pakliže přijdete s nějakou formulací, která bude jasnější, tak eh, budu rád, ale myslím si, že bychom měli v tomhle být jednotní jako výbor pro rozpočtovou kontrolu. Měli bychom uplatňovat stejný postup eh, a měli bychom se držet základního cíle, což je uspořit prostředky daňového poplatníka. Děkuji. Eh, Pane předsedo, já s vámi plně souhlasím, že tím hlavním cílem je urychlení celého procesu a účelné vynakládání prostředků. Nicméně při vyřazení z provozu Ignalíny byla hlavním cílem jaderná bezpečnost. A já tady se vším souhlasím. Pokud eh, by šlo pouze o absorpci prostředků z rozpočtu EU, pak ano, ale je zde ještě další problém. A to je to období po roce 2017. Možná eh, budeme moci nalézt jinou formulaci, která by říkala, že komise eh, provede v budoucnosti analýzu situace, vyhodnotí situaci. Možná eh, by se mohly sejít všechny tři strany a nalézt nějaké jasnější řešení. A podle mého názoru Eh, tento velmi přísný požadavek zastavit veškeré financování v roce 2017 neodpovídá tomu hlavnímu cíli, to znamená eh, zaručit větší bezpečnost celého regionu. Proto se v tomto poněkud odkláním od názoru ostatních členů výboru. Já se za to omlouvám, nicméně eh, vás prosím o hledání kompromisu. Děkuji. Yeah. So, welche Kollegen wünschen das Wort? Kteří, eh, jsou tady kolegové, eh, kteří ještě žádají slovo pan Marinescu jako zpravodaj, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se neúčastnil této delegace do Litvy, ale navštívil jsem Ignalinu před několika měsíci, myslím před více jak 18 měsíci. Četl jsem si zprávu kolegů Přečetl jsem si ji velmi pečlivě a ke svému překvapení jsem zjistil, že nebylo dosaženo žádného pokroku v procesu eh, vyřazení elektrárny z provozu. Situace je prakticky stejná jako před rokem a půl. A to nějak neprospívá bezpečnosti občanů ani bezpečnosti celé Evropy. Já eh, souhlasím se závěry naší delegace. Jak víte, existuje nařízení u výsledku finančního rámce, které řeší rozdělení eh, prostředků na budoucí finanční roky, tedy účetní roky 2013-2014. A tady komise navrhuje, aby toto bylo poslední období financování všech tří jaderných elektráren, všech tří těchto projektů. Já si myslím, že to je moudrý návrh. Navrhuje se ty prostředky vyčlenit jedině eh, při dodržení zcela jasně stanoveného programu, činností s jasnými časovými termíny a také s blízkým financováním a zdroji financování. Eh, protože vést tu diskusi, opírat tu diskusi pouze o vágní formulaci eh, z přístupové smlouvy, to si myslím, že není eh, správný postup v tomto parlamentu. Zamýšlíme se nad tím, jak vyřešit tento problém a zároveň jak ušetřit peníze evropského daňového poplatníka, protože žádat o peníze je velmi snadné. Provádět ty výdaje už je složitější. Všechny projekty u všech těchto projektů stále ještě jsou již té aktuální alokaci eh, zbývající zbylé prostředky, ne z budoucích let. Ale ty peníze byly čerpány na ten první požadavek podle přístupové smlouvy na eh, energetiku, tedy nikoli na eh, samotné vyřazení elektrárny z provozu. Proto si myslím, že musíme začít přistupovat trochu odlišně k těmto činnostem, eh, uvažovat o nich jinak. Je v pořádku, že členská země žádá o finanční podporu, je to tak i zakotveno v přístupové smlouvě, ale není tam jasně uvedeno, že EU musí financovat 100 nákladů. Takže, abych to uzavřel, domnívám se, že závěry a zjištění naší delegace pokud já mohu eh, soudit, jsou správné a měli bychom se jich držet. Nechci eh, zdržovat, ale rád bych se také zeptal, jaký je program pro moji zprávu v tomto výboru, protože je to poprvé, když jsem v této situaci. Ta zpráva byla pozastavená ve fázi, kdy ve fázi prakticky té již závěrečné, už se eh, předložili pozměňovací návrhy a bylo to pozastaveno podle mého nedůvodně, ale taková je situace. Nyní tedy eh, proběhla tato delegace do Ignalíny a nyní by mě zajímalo, co bude dále. Zda bude stanovena nová lhuta pro pozvací návrhy. Prostě zajímalo by mě, kdy se bude hlasovat o této zprávě. Okay, thank you very Děkuji mnohokrát. Ta věc byla odložena. Nevím, kdy to budeme moci zařadit na pořad jednání, ale myslím, že bychom eh, tak eh, měli učinit, protože jsme to odložili, eh, dokud nebudeme mít informace od naší delegace. Teď tyto informace máme k dispozici, takže to můžeme opět zařadit na pořad dne. Dobrá, vážení kolegové, rád bych nyní navrhl, že se musíme dobrat nějakého závěru a vím, že tady určitě existuje celá řada dalších informací a možná i tlaku. Um, jak já to vidím, pokud jsem informován, jak právě řekl kolega Marinesku, on navštívil Ignalinu před rokem a půl a pokud dnes ten pokrok, a pokroku bylo dosaženo, jak právě byla komise, to je myslím důležité, Ale ten pokrok je pomalý, nebo příliš pomalý, eh, nebo připomeňme se také, co bylo důvodem vyslat tuto delegaci, nebyl to, nebyl to náš nápad, eh, tím podnětem byla zvláštní zpráva EUD, eh, na kterou jsme zareagovali na její doporučení. A z tohoto hlediska tedy se musíme zamýšlet nad tím, jaký signál vyšleme vůči všem zainteresovaným subjektům. Jak jsme uvedli ve svých závěrech, myslím, že bychom měli jakožto parlament vyslat eh, důrazný signál. Přejeme si urychlení postupu eh, v zájmu jaderné bezpečnosti a v zájmu občanů. Chceme urychlení celého programu a to bude tedy jasné sdělení. Eh, takový byl také závěr kolegů, kteří vyjeli navštívit Ignalinu. Já si myslím, že se můžeme přidržet takovéhoto znění. Prosím, eh, Zygmunt Tasi. Jenom pár slov ještě, pane předsedo. Vážený Vážení kolegové, abych zareagoval na eh, kolegu Marineska. Jsem poněkud překvapen jeho slovy, že přístupová smlouva obsahuje příliš vágní či abstraktní formulace. Rád bych vyjádřil svůj nesouhlas s tímto tvrzením. Nemohu souhlasit s tím, že přístupová smlouva hovoří, eh, pardon, obsahuje nejasná ustanovení, pokud o podmínky přistoupení země. Kessler, Paní Gressle. Za prvé chci říct, že je tady strašná zima. Za druhé, Milý Zigmantasi, já e, také nevím, co bych dělala, kdybych měla vládu neustále za zády. A já vím, e, pod jakým tlakem asi seš, ale přece jsme poslanci a měli bychom e, vykonávat e, svůj, náš mandát. Já chápu, jaké je tvé postavení, ale došli jsme, jsme k určitému závěru a od toho nemůžeme teď ustupovat. Ten závěr prostě jednou je takový, jaký byl a já chápu, že máš jiný názor, ale bojoval si statečně a ta eh, vláda, která teď eh, ti dýchá na záda, tak ta by ti to měla také potvrdit. Teď eh, změním slovo frozen na suspended a tím bychom to měli ukončit a doufám, že tím vyšleme jasný signál všem zúčastněným. A já můžu ujistit také stále zástupce Litvy, že výbor pro rozpočtovou kontrolu se nechá velmi snadno přesvědčit, pokud ty výsledky budou ve správném podobě. Takže pokud za dva, tři roky budeme moci konstatovat na základě zprávy účetního dvora, že problémy byly vyřešeny a že celý ten proces byl urychlen, tak eh, Tady se určitě mý kolegové nechají rádi přesvědčit. Děkuji vám. Teď jsme na konci eh, našeho programu pro dnešní odpoledne. Já děkuji všem eh, zúčastněným na konci tady našeho veřejného eh, zasedání, které tím uzavírám. A panu Marneskovi ještě řeknu, kdy budeme probírat jeho bod. Děkuji zástupcům komise, účetní dvora, polpracovním sekretariátu, také tlumočníkům. A teď bych vás všechny poprosil, abyste po krátké přestávce sem přišli a abychom mohli pokračovat ve schůzce koordinátorů. Dvě, tři, nebo čtyři minuty, tak bude, za dvě, tři nebo čtyři minuty bude pokračovat schůze koordinátorů.